Budeme pokračovat eh, dále. Dostáváme se ke zprávě eh, Svena Gigolda, revize Evropského systému finančního dohledu. Pane Gigolde, máte slovo. Vážený pane komisaři, vážený předsedo, vážení kolegové, nejdříve bych chtěl poděkovat hlavně paní Lulingové, pan Sanchez Prezedo, byli to stínoví zpravodajové. Chci jim poděkovat za dobrou spolupráci na této zprávě. Před třemi lety v jiné konstelaci jsme napříč politickými frakcemi pracovali na orgánech finančního dohledu. Tehdy tam bylo 26 trialogů, které proběhly s radou. Vedly se dlouhé diskuse ohledně toho, jak bychom mohli koncipovat evropské orgány dohledu po krizi, jak by mohly být efektivní, tak, aby tento dohled byl dostatečně účinný. A nyní po dlouhých jednáních zde máme tyto orgány, mohli jsme bilancovat, provedla, provedla se také studie, která se zabývala právě těmito trhy, pojišťovnictvím a banky. Zabývali, bankami zabývali jsme se také obezřetnostním dohledem. Tato studie byla velice zajímavá a mm, poukázala na některé aspekty, které se objevily také ve studiích komise. Tyto orgány dobře pracovaly a ve většině případů naplnili svůj mandát z hlediska legislativy. Ale pokud se jednalo o některé jiné, eh, jiná práva, tak eh, tyto orgány měly potíže s jejich realizací. Eh, šlo tady o problém nerealizace evropského zákona v mnoha členských státech. Prakticky mm, v členských státech nedošlo k žádným odpovídajícím reakcím. Také nedocházelo dostatečně k řešení Eh, sporů na úrovni doporučených postupů. Jedná se o možnost povinného řešení sporů. Tato otázka nebyla dostatečně provedena. My jsme to plánovali jinak, nebylo to zakotveno. Tato zajímavá studie také konstatovala, že se nám nepodařilo dostat se tak daleko, jak jsme si to původně plánovali. Makroobezřetnostní dohled, to je velice důležité pro systémová rizika. I tam jsme konstatovali, že tento orgán je vlastně mnohem menší než podobný orgán v USA a tento orgán nemůže pracovat dostatečně preventivně. Ostatně i z těchto důvodů jsme se dostali do krize. V rámci této diagnózy jsme v mé zprávě stanovili některá doporučení. Jednak byli bychom rádi, kdyby evropské orgány dohledu byly schopny nezávisle na národních eh, orgánech dohledu přijímat rozhodnutí. Zatím je situace taková, že rozhodnutí se přijímají na vnitrostátních úrovních a evropský proces tohoto rozhodování zatím neodstartoval. My chceme toto podpořit. Chceme, aby například eh, vedoucí těchto evropských orgánů dohledu mohli také spustit šetření v případě nenaplňování mandátu vnitrostátních orgánů. A za tímto účelem navrhujeme, aby například eh, přístup k údajům byl zjednodušený. Všechny evropské orgány by měly disponovat stejnými údaji jako vnitrostátní orgány Eh, mělo by dojít k harmonizaci těchto postupů, tak abychom snížili eh, náklady. A obecně chceme posílit finanční podporu těchto jednotlivých evropských orgánů dohledu. Komise má jeden rok k tomu, aby nám předložila tyto návrhy. Já chápu, že mm, tento návrh je teď připravován, velice netrpělivě ho očekáváme a budu velice rád, pokud mnoho našich návrhů, které byly přijaty eh, napříč našimi politickými skupinami, se odrazily v návrhu komise. Děkuji. A dávám slovo paní Luling. Já musím říci, podobně jako zpravodaj, že nevidím jenom díry v tom síru, co se týče služeb a práce evropských institucí. Od naší první vyměny názorů ohledně této zprávy z vlastní iniciativy před sedmi měsíci. Já jsem už spochybnila užitečnost mm, tohoto eh, dokumentu, mimochodem proto, že Evropská komise měla v lednu tohoto roku předložit eh, vlastní zprávu eh, o fungování těch tří orgánů dohledu vytvořených v roce 2010 a je potřeba mít stále na paměti, že evropský dohled let je sám o sobě předmětem eh, bouřlivých změn s navýšením role Evropské centrální banky, banky v rámci bankovní unie. A není úkolem Evropského parlamentu, myslím, jako spolu zákonodárce, aby vyprodukoval text, který vypadá spíš jako x Eh, zpráva poradců, protože se příliš zabývá detaily. Eh, tady je 27 eh, odůvodnění, 78 doporučení, 15 otázek na adresu Evropské komise. Dohromady je to prostě nečitelné, nesrozumitelné, tento dokument. A já bych chtěla říci, pane předsedo, že co se obsahu týče, tam není žádná zásadní neschoda mezi politickými frakcemi, ale já se necítím uspokojená, co se týče formy, protože ta prostě není v zájmu Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, paní Ruling, a nyní dávám slovo eh, paní Sanchez Prezita. Prezidente, el establecimiento del sistema Děkuji. Vytvoření finančního dohledu a těchto institucí v roce 2010 byl součástí reformy finančního sektoru. Toto je první přeskum. Děkuji za spolupráci s panem eh, Gigoldem a dalšími stínovými zpravodaji. Tento přeskum je eh, první možností vyjádřit se ze strany evropských institucí a já myslím, že je třeba zaměřit se na tři věci. Zlepšit nezávislost, transparentnost a účinnost systému, také automatizovat automatickou výměnou informací bez duplicit prostřednictvím rozpočtové nezávislosti. Je potřeba také posílit realizační eh, pravomoci eh, zainteresovaných stran. Druhá věc je třeba posílit mandát, protože se snažíme o větší transparentnost, eh, je potřeba vyhovět žádosti evropských občanů a spotřebitelů, pokud jde o transparentnost. A třetí záležitost je třeba eh, posílit dohled a evropské řízení a to tak, že všichni členové systému si budou i rovni, vznikne jednotný mechanismus dohledu a budeme se řídit doporučením Rady pro systémová eh, rizika. Děkuji. Děkuji. Chcete, pane poslanče, reagovat na otázku pana Datmunda? Yes, okay. Dobře, prosím. Pano Sanchez Presedo, chci poděkovat eh, za to, že jste se eh, eh, že chcete odpovědět. Já se chci zeptat na tu automatickou výměnu informací, o které jste hovořil a na tu transparentnost. Vy se tedy domníváte, že Transparentnost a automatická výměna informací eh, by měla umožňovat to, že Lucembursko bude daňovým rájem v rámci Evropské unie, tak jste to myslel? No, eh, a ještě se omlouvám, ještě jedna otázečka. Je tedy legitimní, aby pan Sonter eh, chtěl, pan Juncker chtěl být předsedou komise, když byl premiérem v daňovém ráji? Já si myslím, že jsou to politické strany a občané, kteří musí rozhodovat demokratickým procesem. Já jsem vždy stoupencem eh, těchto dohledových orgánů. Jsem proto, aby měli možnost vyměňovat se automatickým způsobem informace, protože se domnívám, že to je nejlepší pro fungování celého fungu- fu- systému. Sníží to také náklady a zvýší to důvěryhodnost pro všechny zainteresované. Pan předseda, děkuji. Nyní pan Kelly. Děkuji. Děkuji. Není. Toto je nepochybně velmi důležité téma. A děkuji zpravodaji za velkou práci. A paní Lüling, které je nyní 85 let, eh, tak eh, taky odvedla velký kus práce, to je její poslední zasedání eh, a před volbami a tak já bych nyní chtěl říci, že tady problém není nedostatku samotné legislativy, ale že je nedostatek s její aplikací a s jejím dohledem. Ta Eh, pravidla, která platí pro celou Evropskou unii a dohled pro přes celou Evropskou unii, to je nezbytné. A eh, za druhé, bez ohledu na to, kdo se tou situací zabývá, musíme vždy eh, mít někoho, kdo jak si hodnotí tu práci a kdo garantuje rov, rovnoměrnou implementaci, konzistentní jednání a tak dále. Děkuji. Tím končím rozpravu, ale ještě dám slovo panu komisaři Borgovi. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně jménem komise bych chtěl poděkovat zpravodaj mm, panu Svenu Gigoldovi za odvedenou práci na této e, zprávě o revizi Evropského systému finančního dohledu. Zpráva zdůrazňuje význam ESFS při zlepšování konzistentnosti dohledu nad vnitřním trhem. A evropský systém finančního dohledu byl vytvořen pro sledování případnou neefektivnost případného dohledu nad finančním finančními trhy, jak se ukázalo v průběhu finanční krize a aby překonal nedostatečnou koordinaci mezi jednotlivými dohledovými orgány. Zpráva také zdůrazňuje některé oblasti, kde by bylo možno dosáhnout zlepšení, například e, guvernérů příslušných orgánů s větším důrazem na evropské hodnoty. Velice vítáme tuto zprávu a její přínos Eh, která se i opírá o naše vlastní hodnocení, protože jsme přesvědčeni, že příslušné orgány jsou opravdu um, uhelnými kameny systému, který, musí, který čelí evropské eh, finanční krizi a eh, začaly již vynáš, přinášet Eh, výsledky a jejich role by tedy měla být zachována i dále posílena. Vytvoření bankovní unie zlepší fungování ESFS ale není, nikdo nespochybňuje eh, potřebnost existence tohoto systému. Naopak ještě bude mít klíčovější roli než dnes, aby zajistil konzistentní aplikaci evropského, eh, evropské legislativy napříč vnitřním trhem a eh, to souvisí také s rolí Evropské centrální banky. Eh, Evropská unie bude mít eh, jeden dohledový orgán, který eh, bude pokrývat celé řady oblastí a jak ESFS, tak bankovní unie můžeme asi těžko nyní jak si již hodnotit, ale v budoucnu si to vyžádá Eh, monitorování. Některé klíčové otázky, které souvisejí s fungováním tohoto orgánu, eh, například se shodujeme na tom, že je potřeba zhodnotit, jak nejlépe zajistit, aby eh, byla přijímána rozhodnutí v evropském zájmu. Je třeba věnovat pozornost eh, například uspořádání o financování, tak aby orgány mohly naplňovat svůj mandát a současně brát v úvahu rozpočtová omezení na úrovni národní i evropské. Kromě toho se shodujeme na tom, že proces rozhodování v rámci ISRB eh, musí eh, být jaksi transparentní a komise bere v úvahu všechny připomínky, které z této zprávy vyplývají a zapracujeme je do, do naší práce. Děkuji, pane Borgu, tím končím rozpravu. Hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. The next... Dalším bodem na programu jednání je zpráva paní Intveld přístup veřejnosti k dokumentům. Předávám slovo paní zpravodajce, máte čtyři minuty. Yes, thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice ráda, že máme možnost krátce se zde vyměnit názory k tématu transparentnosti. Nejprve